Kolegové, nyní přistoupíme k vysvětlování hlasů. A prosila bych, abychom mohli začít. Začínáme s právou Vernera Kuna. tak prosím, už jsem desetkrát udeřila kladívkem a nic. Děkuji vám. Nyní pan Kaputo, eh, jedna minuta vysvětlení hlasování ke Kunově zprávě. Prosím. Mr. Caputo. Pane Caputo, prosím. Oh. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože je vhodné